Mes chers collègues, Milí kolegové, la séance est ouverte. Takže, milí kolegové, zahajuji schůzi. Hned se dostaneme k návrhu pořadu jednání. Všichni víme, že se odehrálo nové drama ve středozemském moři nedaleko libyjského pobřeží. V noci na dnešek 600 lidí přišlo o život. Byli to lidé, kteří se chtěli dostat do Evropy, aby utekli před válkou a zoufalstvím. I pro leur famille. pro všechny, kteří jsou tím postiženi. Teď prosím minutu ticha. Děkuji vám. Nous ne pourrons nous en tenir à une succession de minutes de silence. Il semble bien qu'un Nemůže to ale zůstat tím, že uplyne minuta ticha. Zdá se, že za dveřmi jsou další katastrofy. Nevíme, zda nedojde k dalším obětem. Evropská unie se musí postavit problému migrace čelem. To bude vyžadovat od našich vlád a od Evropské unie velice jasné angažmá. Bude třeba k tomu uvolnit i finanční prostředky. Paní Matias se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Minuta ticha uplynula, ale jak se postavíme k této tragédii? Už víc než tisíc lidí zemřelo, několik nehod za tento týden. Od okamžiku, co jsme začali hlasovat, tak nevládní organizace žádají na Lucemburském náměstí o solidaritu projevy solidarity i od poslanců, tak vás se ptám, zda bychom nemohli odejít odsuť na 10 minut ven, projevit svou solidaritu a pak se vrátit k hlasování. Madame, je crois que nous avons manifesté notre solidarité par cette minute. Paní Matias, svou solidaritu jsme projevili minutou ticha. Všichni jsme si vědomi, jak vážná je situace, ale to nejlepší, co nyní můžeme jako poslanci udělat, je, že své znepokojení jasně projevíme tím, že se budeme angažovat pro strategické investice. Evropa je si vědoma významu těchto investic, bez pochyby se jedná o prioritu a je na snadě, že nyní potřebujeme větší míru politické integrace. Pokud dovolíte, budeme se věnovat práci podle pořadu jednání. Myslím, že pořad jednání, tak jak je navržen, můžeme uh, přijmout, žádné námitky nevidím. Zápis ze schůze 26. března také nikdo nekomentoval, nikdo k tomu nemá žádné námitky. To znamená, že slovo dostane Roberto Gualtieri, který bude předsedat hlasování. tak jsme si rozdělili práci, že já zahájím schůzi, ukončím schůzi a Roberto bude předsedat po dobu hlasování. Takže myslím, že můžeme hlasovat. Nejprve vás eh, chci požádat, abychom eh, vyzkoušeli systém, tedy zahajuji hlasování, zahajuji testovací hlasování, hlasujeme testovací hlasování. ještě značná řada kolegů by měla vložit do systému své hlasovací kartičky, kolega Fernandez. Moje hlasovací kartička už je na cestě. OK. We can close. Končím hlasování, testovací hlasování. a můžeme se hned pustit do hlasování. Takže kompromisní návrh A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, tady máme split vote, oddělené hlasování, hlasujeme ve třech částech. První část kompromisu F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 672. Kdo je pro? Dám vám čas. Je to strana 14 hlasovacího seznamu. Já vám to řeknu. Budou tady jisté drobné doplňky, protože jsme dostali žádost na poslední chvíli o separátní hlasování, takže teď jsme na straně 14, pozměňovací návrh 672, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 739 na stránce 15. Kdo je pro? Je to další následující stránka. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 739 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 879, to je stejně jako kom 39, stránka 29, kdo je pro, stránka 29 Dobře, stránky říkat nebudu, protože to máme různě stránkované, tedy 879 lomeno kont 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O s ústním pozměňovacím návrhem ALDE, takže ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, dávám hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Jenom ústní pozměňovací návrh ALDE, nikoli v kompromis. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisním návrhu O bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Ne, to není ve dvou, dvou částech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 1019. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 1033 ve dvou částech, tedy první část pozměňovacího návrhu 1033, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasnujeme Regi 20. Pardon, pardon, mikrofon prosím. 1, 3, 3. Tam nebyly dvě části v tom hlasovacím seznamu, to znamená, že nevím, o čem se hlasovalo. Sekretariát dostal žádost, aby se hlasovalo ve dvou částech od vaší skupiny, pokud se nemýlím. Takže v každém případě bylo to jasně zamítnuto, protože ty, kdo, těch, kdo byli proti, bylo jasně víc než těch několik málo ostatních. Takže Regi 28, Regi 28 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis P, kdo je pro, pardon, omlouvám se, P, hlasování ve dvou částech, první část P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část P, pro, proti, zdrželi se přijato.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 zdrželi se, přijato. Kompromis X pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AB pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AC pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AD pro, proti, drželi se, Přijato. Kompromis A, E pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis A, F pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis A, G pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis a ne, říká pan předseda. Žádný kompromis není článek 20, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1466. Pozměňovací návrh 1466. Mám to takhle indikováno od sekretariátu, že máme hlasovat článek 20 bude předmětem hlasování o indivi- bude se hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tedy 1, 4, 6, 6. Jsou tu zpravodajové. Mám tady od sekretariátu velmi jednoznačný názor. Myslím, že všechno je to tady mínus, ale all them with a minus. Okay. Dobrá. Můžeme hlasovat v bloku o pozměňovacích návrzích článku 20. Zpravodajové jsou proti, vidím. Takže kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis AH, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AI pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AI bis pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AJ pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AL pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AM pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AN pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AO pro, proti, Drželi se? Přijato. Kompromis AP. Pro, proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis AP bis. Pro, proti. Zdrželi se? Přijato. Další kompromis AP ter. Pro, proti. Zdrželi se? Přijato Kompromis AP kvarter. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AQ pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AR pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AS pro, A S pro, proti, drželi se, přijato, kompromis AS BIS s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme nejprve o ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Nyní AS BIS s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, drželi se, přijato a postupujeme k A Ester pro, proti, drželi se. Přijato, prosím, prosím. Pane předsedo, jsem překvapená. Vždycky, když jste řekl, řekl byster, quarter a tak dále, my jsme to ve svých hlasovacích seznamech neměli. Myslím, že Tohle je verze, která byla rozdávána ve tři, ale a důvod, proč ve tři politické skupiny požádali krátce po lhůtě o split vote a separate vote, ale nezměnilo se nic než ta písmena. To znamená, že substanciálně se nic neměnilo, sekretariat to přejmenoval. Jenom maličko. Je mi to hrozně líto, pane předsedo. I kdyby to bylo jedno hlasování, tak jsme v parlamentu a myslím, že každý poslanec by měl vědět, o čem hlasuje. Nejde jenom o pojmenování v těch našich hlasovacích listinách. My dokonce nemáme ani stejná čísla. Jak opakuji, rozdali jsme tuto hlasovací listinu všem politickým skupinám. Je to to tež, co všichni máte. Měli jste čas si to vytisknout, možná jste tiskli tu předchozí, ale bylo to rozdáno ve tři s těmito písmeny a ujistuji vás, že důvod, proč to bylo upravováno, je přesně to, že vaše skupina, jiná skupina chtěla další split vouty. To byl ten důvod. Jinak by to bylo to, co máte vy, ale byla to žádost vaší skupiny i jiných politických skupin. Ale váš politický advisor může potvrdit, že je to to, co bylo každému, každému posláno ve tři. Pane předsedo, trvám na tom. Za prvé důvěřuji všem lidem, kteří pro nás pracují. Důvod, proč jsme tak pozdě, a tak málo času máme, protože to všechno přišlo v neděli a příště bude ale žádat o odložení hlasování. Bereme vaše poznámky na vědomí a budeme je reflektovat, pokusíme se všechno vylepšit. To znamená kompromis A, Ester. Kdo je pro? Proti? Pane předsedo, Prosím, mohli byste nám aspoň dát čas, abychom si to našli v těch papírech, protože prostě to buď nemáme, neumíme to najít a nevíme, o čem hlasujeme. Bylo by to od vás korektní. Jedná se o kompromis A, S, ter k bodu úvodních ustanovení 14a. To prostě není v našich hlasovacích listinách. Prostě není. Okay, I give... Tedy dobrá, takže vám dám čas, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. If necessary, we can read them in the future other. So, a compromise. Tedy kompromis. Ne. Tedy kompromis AS. Quarter k bodu úvodních ustanovení 14c nové. Můžeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak já to přečtu, abyste to mohli překontrolovat. Kom- kompromis AS Quarter 247, 249, ITRE, tam se předpokládá, že FC by měl podpořit celou řadu finančních produktů, včetně těch, které jsou pro individuální projekty, tak aby FC mohl se zařídit podle potřeb trhu, tak aby byly projekty financovány. EFSI by neměl být náhradou financování ze soukromého trhu od národních bank a tak dále, ale měl by katalyzovat soukromé financování tím, že e, bude vyvažovat nedostatky trhu a bude se snažit o další posílení koheze v rámci Evropské unie. To je text, který byl rozdán ve tři hodiny. Víc než před dvěma hodinama, hodinami. Prosím. Pane předsedo, nevím, co se tady odehrálo, ale my jsme prostě nebyli o těch nejnovějších kompromisech informováni, proto se nemůžeme hlasování účastnit. Opravdu nevím, k čemu došlo, kdy přesně jste ty kompromisy předávali konzultantům politických skupin. Kolik hodin? To byl přesně ten samý text, který byl rozdán přes víkend. Jediná změna, k níž došlo, je, že došlo k rozdělení na tři části. Byster a tak dále. Slůvko tam není jinak. Jinak můžu dát slovo panu zpravodaji. Takže tyhle kompromisy a pozměňovací návrhy, které jsme rozesílali v neděli, to je přesně to, co tady teď je. Nejsou to nové kompromisy, ale jsou to přesně ty, které se posílaly už v neděli. Do náno nebylo nic nového. Prosím. Milé kolegyně, milí kolegové, co řekl pan spoluspravodaj, je naprostá pravda. A co tady řekl pan předsedající, je také pravda. Vím, jak náročná pro nás, pro všechny je tato procedura. Sekretariáty to přes víkend přepravovaly, aby to bylo adekvátně nachystáno, ale minulý týden v pondělí i v úterý i ve čtvrtek jsme všechny stínové zpravodaje zapojili do formulace kompromisů, Vím, že tam byl pan Depré, my jsme s velkým respektem přihlédli ke všem vašim námitkám, z větší části jsme je zapracovali, ale prosím, abyste pochopil, když už máme takovéhle manévry v takovém časovém tlaku, kdy kolegové a kolegyně pracují ve dne v noci, aby všechny výbory uh, nejenom všechny frakce, ale i všechny výbory měly dostatek péče, tak se pak může stát, že v posledních hodinách dojde k novému uspořádání ve voting listu. Tady nejde vůbec o nic jiného, je to prostě jiné uspořádání, ale obsahové změny tam žádné nejsou, jak řekl pan Fernandez, můj spolu spravodaj. Proto vás prosím, abyste měli maximální pochopení pro to, co vnímáte jako určitý problematizující prvek. My všichni chceme, eh, aby došlo k tomu pokroku, který tady je zahnuto. Už vám všem předem děkuji za vaše pochopení. Mrs. Riada. Děkuji, paní Riada. Já vás nebudu příliš dlouho zdržovat, ale já bych chtěla říct, že my jsme ty informace taky nedostali. Takže podle poměrně hodně skupin je tu zkompromitováno nedostatkem informací. My to všichni chceme mít co nejrychleji za sebou, nicméně musíme respektovat, že všichni mají, máme demokratické právo vědět, o čem hlasujeme. Takže eh, pokud bychom byli informováni a potom pokračovali, tak to by možná byl nejlepší způsob. Já eh, bych chtěl zopakovat, že já tady mám e-mail, který byl rozeslán přesně s tímto hlasovacím seznamem a já ho můžu všem přečíst. Všichni, všem politickým skupinám byl rozeslán tento text a opakuji, že jediné, co se tady změnilo, je jenom to, že to bylo občas rozděleno a e, dostalo to nové jméno. Žádná změna obsahu nenastala a dostali jste to mailem. Můžeme tedy vést procedurální diskuzi, jestli chcete, můžu to všechno přečíst, ale pak budeme hlasovat. Pan Torvalds. Ten zmatek tady plyne z faktu, že, jak už řekl kolega Bulman, má to nové řazení. Z ničeho nic máme nová jména pro různé věci, o kterých hlasujeme. Pokud bychom ale neměli ta jména, pak by bylo velice složité chápat, o čem hlasujeme. A proto nastala tato eh, procedura. Přestože tu nikdo nekritizuje Bulmana nebo Fernandese, ti odvedli skvělou práci a my si vážíme toho, co vypracovali spolu se svými asistenty. E, nicméně ne vždycky opravdu vidíme, co hlasujeme. My samozřejmě věříme pánům Bulmanovi a Fernandesovi, že se nic nezměnilo. Ale pokud nevíme, co se nezměnilo, tak nevíme, o čem hlasovat. Já trvám na tom, že za prvé došlo k přečíslování nebo změnu, ke změně písmenek u e, vel, velmi málo pozměňovacích návrhů. A e, jedním u některých z nich nebylo změněno, ta, tyto změny byly zahrnuty v, v hlasovacím seznamu, který jste dostali. Nehlasujeme o ničem, co by frakce formálně nedostali. A platí to pro všechny politické frakce, takže e, já to, já to musím vnímat i jako politické poznámky, protože pocházejí pouze od některých politických skupin. Všichni obdrželi to tež ve stejném momentu. Máme ty e-maily, jsou veřejné, můžeme o nich diskutovat. Teď můžu pokračovat, budu pomalejší, ale budeme hlasovat dál. Vezmu to pomaleji, e, už je to objasněno, můžete na tom trvat, ale my teď budeme pokračovat v hlasování. Omlouvám se, pane předsedo, ale toto je ostuda. Toto je opravdu ostuda, protože tady nejde o to, že byl poslán v neděli večer e-mail politickým frakcím. Tady jde také o, tom, o to, jestli si poslanci mohli přečíst, co bylo posláno. Je to opravdu velice málo času na přípravu takto závažné záležitosti. Takže těžko, těžko si něco přečíst do pondělního odpoledne, když to bylo posláno v neděli večer. To je ostuda, pan Gualtieri. Schválili jste pořad jednání a všechny politické skupiny schválili pořad jednání a rozhodli se hlasovat. Nikdo nic nepožadoval. Takže vy jste měli možnost Každá politická skupina mo- měla možnost zvednout ruku a požádat o odložení hlasování. Teď už není možné během hlasování, e, podle toho, jak se vám líbí, jak hlasování probíhá, takže nadnesete tuto technickou námitku. Takže naprosto jasně jste měli možnost něco udělat, neudělali jste, teď nemůžeme zablokovat hlasování v jeho průběhu. Každopádně čísla pozměňovacího návrhu eh, koresponduje eh, s eh, těmi, které byly minule a já vám můžu dát čas na to, abyste to prověřili, ale je to o velmi omezené množství případů. Takže děláme tady velkou kauzu v podstatě z ničeho. Nyní tedy budeme hlasovat o hlasujeme o AS Quinques. což se týká pozmě, eh, úvodního ustanovení 14d nového. Já to můžu založen, je založen na návrhu MPL 15. Kdo je pro? Hlasujeme. AS Queen Quest. Úvodní ustanovení 14d je to nové ustanovení, které se zakládá na návrhu MPL 15. MPL 15. Vezměte si eh, stanovisko výboru MPL, tam číslo 15 a tam to najdete. 14D. 14D. 14D. 14D. Tak to bylo v těch starých seznamech. To je jenom, abyste poznali, co to je. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis AT. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AU bis. Ne, EAU, omlouvám se, týkající se úvodního ustanovení 16. 16. 1, 6, 16. Kompromis AU. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AU bis o úvodním ustanovení 16a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dobře, já vám řeknu, co je to za pozměňovací návrh. AU BIS se zakládá na návrhu KULT 6. Návrhu KULT 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AV. Ohledně úvodního ustanovení 17. A V úvodní ustanovení 17. Já se omlouvám, pokud chcete, můžete sem přijít, ale já jsem předseda a já čtu, o čem hlasujeme. AV o úvodním ustanovení 16 pokrývá pozměňovací návrhy 7, 327, 330, 331, 333, a v kode 9, KULT 7, IMKO 8, EMPL 23. To je kompromis AV, týkající se úvodního ustanovení 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh A TV o úvodním ustanovení 18. Pokrývá pozměňovací návrhy 8, 349, 350, 351, 354, 355, ITRE 28. To je informace, kterou jste stejně měli. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 359 s ústním pozměněním. Nejprve tedy budeme hlasovat o ústním pozměnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A v tom případě nemusíme hlasovat znovu a e, jdeme rovnou ke kompromisu AX o úvodním ustanovení 19. Pokrývá pozměňovací návrhy 364, 366, 367, 368, 374, 377 a m 25. Je to pozměňovací návrh o eh, kompromis AX, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 382. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AY o úvodním ustanovení 20. Ten je založen na pozměňovacím návrhu 383. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AY bis založený na, pozmě, na úvodním ustanovení 20a, pokrývá pozměňovací návrhy 380, 381 a ITRE 32. Kompromis Y bis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis Y ter týkající se úvodního ustanovení 20b. Pokrývá pozměňovací návrhy 385, 389, stran 11, Agri 12 a Ample 27. Pozměňovací návrh AYTR, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní jdeme na kompromis AY Quarter ohledně úvodního ustanovení 20c je založen na návrhu 388 a pokrývá také pozměňovací návrh 737. Kompromis AY quarter. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AZ o úvodním ustanovení 21 pokrývá návrhy 9, 391, 393, 394 i 334. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme na kompromis AZ BIS. Pozměňovat, eh, úvodní ustanovení 21a pokrývá návrhy REG 11, 397, 395, M 28. AZ BIS, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní BA, kompromis BA, kdo je pro? Proti? BA o úvodním ustanovení 22. co bylo pro, to bylo proto, abychom nestratili ty další, aby to, abychom to zjednodušili, ale dobře tedy. E, BA e, pokrývá pozměňovací návrhy 405 a 406. Kompromis BA, kdo je pro? Dobře. Důležité je, abyste to našli. Nemusíme každé zjišťovat, že v minulém hlasovacím seznamu to bylo označeno jinak. Tento problém už je vyřešený. Důležité je, abyste věděli, na kterých číslech se to zakládá, abyste věděli, co je to za návrh a věděli, jak hlasujete. Hlavně, že to identifikujete. Nemusíte mě nutit, abyste tomu dal jiné, já bych tomu dal jiné jméno. Mohli bychom požádat Žána Artui, aby převzal předsedání a uklidnil tu debatu, protože to, jak odmítáte přijmout, že jsme úplně ztracení, není zrovna hezké. Já si nemyslím, že to odmítám přiznat. Já tady čtu všechny pozměňovací návrhy. Já jenom říkám to, že z toho, co plynou, z toho, co říkají vaši kolegové, plyne, že našli ty pozměňovací návrhy, že je identifikovali pod jiným číslem z předchozího hlasovacího seznamu. Já už jsem vysvětlil ten důvod. Důležité je, aby všichni poslanci poznali, o který návrh jde, abychom mohli hlasovat. Můžeme tedy hlasovat o kompromisu BA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme k kompromisu BB. Ten se týká úvodního ustanovení 24 a pokrývá pozměňovací návrhy 420, a kont 8. 420 a kont 8. Úvodní ustanovení 24, kompromis BB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis BC. Úvodní ustanovení 25 a pokrývá návrhy 10, 422, 423, 424, 427, 428, 431, kont 9, avko 15, ITER 36, regi 13. Úvodní ustanovení 25. Kompromis BC. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme k návrhu 432 s ústním pozměněním. Hlasujeme tedy o ústním pozměnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme na ITR 38. Ne, omlouvám se. BD. BD úvodní ustanovení 26 eh, a pokrývá pozměňovací návrhy 11, 436, 438, 440, 442, 443, 449, kont 10, kult 8, empl 30. Kompromis BD o úvodním ustanovení 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní jdeme na ITRE 38. Tady máme oddělené hlasování. Hlasujeme tedy na dvě části. První část ITRE 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část ITRE 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní jdeme na kompromis BE, úvodní ustanovení 27 pokrývá návrhy 452, 453, 455, tran 14, ITRE 39. Týká se úvodního ustanovení 27. Kompromis BE. Kdo je pro? Proti? Mám to přečíst? 20, 27, úvodní ustanovení 27, není nové, pokud vím. Vůbec není nové. Jenom se mu teď říká BE, je snadné najít to na seznamu kompromisu, protože to je jediné, co máme k 27. Nic jiného k 27 není. Dobře, děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme na kompromis BF. To je e, úvodní ustanovení 28 a je založen pouze na pozměňovacím návrhu 12. Kompromis BF o úvodní ustanovení 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BG. Tady máme oddělené hlasování, žádalo o to ECR. Je založen na úvodním ustanovení 29 a pokrývá pozměňovací návrhy 13, 470, 471, 473, 475, 479, 481, 484, ITRE 40, NV 21, TRAN 15. Je to BG, úvodní ustanovení 29 s odděleným hlasováním. Hlasujeme tedy o celém kompromisu beze slov with particular recourse to the flexibility instrument. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část eh, téhož kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme na kompromis BH. Úvodní ustanovení 30. Tento kompromis pokrývá návrhy 491, 492 a kont 12. BH Úvodní ustanovení 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis BI. Týká se úvodního ustanovení 31, pokrývá návrhy 493, 495, 496, 497, 499, M 32 a konc 13. Úvodní ustanovení 31, kompromis BI. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B je, týká se ustanovení 32 a pokrývá pozměňovací návrhy 503, kont 14, kult 10, itre 9, regi 17, itre 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis BK. To je úvodní ustanovení 33 a pokrývá pozměňovací návrhy 14, 506, NV 23, kont 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis BL. Týká se úvodního ustanovení 34, pokrývá pozměňovací návrhy 517, kont 16 a, a tran 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis BM. Úvodní ustanovení 35 zakládá se na pozměňovacím návrhu 523. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní musí... Přejdeme tedy k citacím. Teď jsme tedy u pozměňovacího návrhu 81. Nejprve tedy máme citations, pak budou názvy. Předpokládám, že můžeme hlasovat unblock, eh, bude-li to nutné. Dobře, hlasujeme v bloku, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 77, už jsme u titulu názvu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 78. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit k hlasování v textu, o, textu v pozměněném znění. Hlasujeme jmenovitě. Takže zahajuji hlasování. Vote is closed. Čím hlasování? Přijato 66 hlasů pro, 13 proti, 9 držení. Nyní Počkejme si ještě nakonec s tím potleskem. Hlasujme nyní o legislativním usnesení, zase jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 69 pro, 13 proti, 6 zdržení. A nyní budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit vyjednávání s radou podle článku 73. Kdo je pro? Musíme, musíme hlasovat jmenovitě, je to tak? Omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 71 pro, 6 proti, 11 zdržení. Máme tedy e, absolutní většinu a můžeme zahájit trialogy. Gratuluji. Gratuluji zpravodajům a dávám slovo panu Artui. Děkuji, Roberto. Děkuji mnohokrát. E, kolegové, já věřím, že bychom měli být eh, si vědomi toho, čeho jsme tady dosáhli. Komise zveřejnila svůj návrh na úpravu nařízení v, únor, eh, v lednu a my jsme dnes odhlasovali celý text, takže můžeme otevřít vyjednávání s radou. Já bych tedy opravdu rád pogratuloval jak panu Bulmanovi, tak panu Fernandézovi, našim zpravodajům. E, děkuji také všem stínovým zpravodajům i ostatním, kteří pomohli při e, sepisování tohoto textu. Tři tisíce posměvacích návrhů. Všichni z nás si byli dobře vědomi toho, že e, nás čekal nelehký úkol, ale dosáhli jsme, naplnili jsme to a já si myslím, že mm, také celá spolupráce eh, probí, mezi našimi výbory probíhala ve velmi dobré atmosféře. Tady šlo totiž o to, že k této zprávě byly dva eh, vůdčí výbory, eh, a dokázali jsme to, co jsme si vytyčili, takže to je obrovský úspěch. Takže kromě toho, že gratuluji zpravodajům, děkuji také všem těm ze sekretariátu, kteří nám eh, při této práci pomáhali, takže vám všem tleskáme. Oni pracovali v podstatě non-stop. I o víkendech a opravdu to nebylo jednoduché. Ono také nebylo vždycky možné do detailů eh, tam dát všechno, co si každý přál, ale eh, přeci jenom zpravodajové eh, se o to snažili, jak nejvíce bylo možné. My jsme jim museli svěřit důvěru a opravdu si myslím, že odvedli dobrou práci. Takže 24. června Eh, musíme eh, dobře vyjednávat s radou, potřebujeme, aby všichni ve, vyjednávací delegaci táhli za jeden pro vás, ale samozřejmě i rada s námi bude muset spolupracovat. Nechceme, aby záruční fond jenom tak vymačkával evropské fondy. Nechceme, aby EFSI Eh, vy, jak si vysával třeba Connecting Europe Facility či jiné fondy. Eh, nyní se obracím na pana Bulmana. Přejete si k tomu něco říci? Já bych se rád připojil ke slovům díků. Děkuji v první řadě svému spoluspravodaji, panu Fernandézovi. Pocházíme oba z různých výborů. Eh, Oba dva jsme měli tedy eh, povinnost odrážet eh, rozmanitost eh, našich výborů. Děkuji za spolupráci, jak tedy obsahovou, tak stylovou. Děkuji také za, vzájemné, za vzájemnou důvěru. Děkuji také stínovým zpravodajům a zpravodajkyním, také z výborů, které poskytovaly stanoviska tady opravdu vzniklo něco, co přesahovalo výbory, co přesahovalo politické skupiny. Opravdu jsme dosáhli toho, co jsme si vytyčili na začátku. Děkuji také všem spolupracovníkům. Přidávám se k tomu, co říkal eh, pan předseda. Eh, děkuji celému sekretariátu, děkuji také překladatelům tohoto textu, děkuji tlumočníkům zde v místnosti. A ještě bych rád řekl jednu věc na závěr. Oba sekretariáty našich výborů, které jsou zde zastoupeny, se vůbec nešetřili, opravdu dělali všechno pro to, aby tenhle ten projekt se stal realitou. A také mnohokrát děkuji oběma předsedům obou výborů, eh, protože jsme dnes dosáhli opravdu silného mandátu a já věřím, že tento silný mandát povede k tomu, že ten celý projekt bude úspěšný, takže děkuji mnohokrát. Pan Fernandeš, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát já bych rád poděkoval všem, kdo zde už byli jmenováni. Přidávám se k tomu, co říkali předřečníci. Také gratuluji kolegovi, spoluspravodaji. Děkuji mi za to, jak eh, se mnou pracoval. Také děkuji všem stínovým spravodajům za jejich přístup, jejich postoj a já věřím, že eh, se nám podaří zapracovat také postoj Evropského parlamentu do, v, v rámci vyjednávání s radou. Já si myslím, že většina kolegů opravdu věří, věřím, eh, se jim podařilo dostat své pozměňovací návrhy do tohoto textu. To znamená, opravdu to odráží představy nás všech a umožňuje nám to jít takto do vyjednávání s radou s důvěrou v to, že dosáhneme svých cílů. Mm, Parlament také chce jasný harmonogram eh, pro ten Junckerův plán, který byl původně vytečen. Já tedy všem děkuji za jejich eh, tvrdou práci, eh, kterou odvedli a která nám umožnila dosáhnout tohoto skvělého výsledku. Děkuji mnohokrát. Takže já bych vám nyní rád sdělil, že v, podle článku 87 budeme mít předsedy výboru, zpravodaje, stínové zpravodaje vůči výboru. Kromě toho eh, tam také budou zastoupeni ehm, podle článku 54 ITRE TRAN. Ti, kteří sepisovali ten článek, co se týče článku 18 a 19 návrhu komise. Eh, co se týče výboru, které poskytovaly stanoviska podle článku 5.3 posíleného statusu, a také výbor KONT bude součástí vyjednávání podle článku 5.2 a 5.4 a 14. Eh, takže mnohokrát děkuji a nyní uzavírám dnešní zasedání. Děkuji.